Navrhuji tedy, abychom zahájili naše zasedání. Mám tady pro vás celou řadu poznámek k programu našeho jednání. Zítra, krátce před hlasováním, budeme mít krátkou prezentaci ze strany našeho sekretariátu o takzvaném e-committee. Někteří z vás budou možná překvapeni, ale byli jsme vybráni jako výbor ve sněmovně s příkladným charakterem, abychom do budoucna fungovali jako takzvaný elektronický výbor a proto naši členové dostanou speciální nabídku, jak bychom do budoucnosti ještě snadněji se dostali k údajům, materiálům, podkladům a tak dále. E, to již bylo sděleno asistentům a ostatním pracovníkům před deseti dny a nás poslance berou za tak zralé, že stačí, když to vezmeme dnes na vědomí, tak abychom zítra, zítra dostali tu prezentaci krátce před hlasováním. Takže prosím pěkně, nebuďte přímo překvapeni, že nebudeme přímo hlasovat, ale nejprve budeme uvedeni do toho, jak ten systém bude fungovat a jaké možnosti nám to do budoucna bude skýtat takovýto e-committee. Pak se dostávám k tématu stanoviska paní Wikström k Evropskému školskému systému. To budeme projednávat zítra po hlasováním. Pan Stojanov, otázka k evropským ehm, bankovním orgánům a k Evropskému orgánu pro cené papíru. To budeme projednávat již dnes. Hlasit se před bodem 3. A potom máme ještě žádost o zrušení imunity paní Hankis. To probereme na závěr bodu 16 a bod eh, další eh, přijde bezprostředně po bod 27. A teď jsem se doslechl, že bod 5 má být posunut. Že tedy zpráva paní kolegyně Wallis k tématu Řím 2. To byly poznámky k programu našeho zasedání. Máte z, va, z vaší strany nějaké otázky? Není tomu tak. To znamená, že můžeme pokračovat dále a dostávám se k bodu 2. To je oznámení předsedy. Dovolte, abych vás upozornil, že paní kolegová Tajn byla jmenována jako zpravodajka pro stanovisko Proposal for Regulation of Payment in Čili jedná se tady o spolupráci úřadu na ochranu spotřebitele. Potom se dostáváme k bodu 3 a to se týká Evropské úmluvy. Ne, nejprve se dostáváme k bodu 19, praví pan předseda, protože jsem to právě řekl ve zprávě kolega z kolegy Stojanova a máte slovo. Благодаря, господин председателю. Искам а, също така да благодаря на комисията, че се съгласи да изтегли. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, výboru, eh, pokud by mohl tedy můj, moji zprávu uvést jindy, protože zítra je velice zásadní eh, zásadní den, kdy se bude hlasovat o tom trestně právním textu a já vlastně si teď zvýším kvalifikaci, protože v Bulharsku doufám získám e, titul a e, z toho snad bude mít výhody i celý výbor. A co se týče e, Evropského orgánu pro dohled nad operacemi s cenými papíry, tak eh, tady bych chtěl říct, že v podstatě eh, tento návrh eh, znamená, že Evropská komise může vydávat akty v přenesené pravomoci podle Lisabonské smlouvy. A většina ustanovení jsou skutečně vysoce specializovanými právnickými texty a e, příslušným výborem je výbor Ekon. Na základě předchozích e, prohlášení zde na půdě našeho výboru bych se teď možná e, omezil pouze na určité právní aspekty, či alespoň e, ty průřezové aspekty e, podle e, článku 2.19 Evropské smlouvy, Lisabonské smlouvy, tak akty přenesené působnosti mohou být eh, tedy eh, v legislativními akty, ale nesmějí být zásadní. A my tady vidíme v následujícím ustanovení, že v případě zásadních změn legislativní pravomoce si, eh, si ponechávají příslušné legislativní orgány. A na základě tohoto ustanovení Evropské smlouvy jsem Eh, mohl vyvodit celou řadu závěrů. A domnívám se, že tady existuje možnost, že akty v přenesené eh, pravomoci by se mohly snažit eh, výrazně pozměnit legislativní akty. Článek 2, odstavec 1 návrhu směrnice upravuje možnost, eh, aby akty eh, v přenesené pravomoci měnily činnost eh, pojišťoven. A to je třeba zaznamenat, protože v celé řadě členských států jsou je tento typ společností velice přesně definován eh, jako hospodářský subjekt a e, hospodářský subjekt vysokého významu. V tomto směru je tady celá řada praktických příkladů a zkušeností. A teď, že by vlastně měli ty v přenesené působnosti výrazně rozšířit e, činnost těchto e, subjektů, to je nejenom zásadní změna, ale je to také změna, která sníží právní jistotu a Vím, že jsou to vlastně eh, eh, v tomto eh, případě pojišťovny, které jsou z podstaty věci veřejnými holdingy. A myslím si, že komise by asi nechtěla takovéto změny, o kterých tady hovořím, připustit, ale pokud ne, tak proč tam tedy hovoří o těchto delegovaných či aktech v dele, přenesené pravomoci? Další věc, změny kritérií, co se týče navýšení kapitálu, tak jak to vidíme ve článku 2, odstavec 5. Změny v tomto směru e, samozřejmě se týkají jak navýšení, tak snížení e, kapitálu. A to je samo o sobě e, určitý skutek v těch mezipodnikových eh, vztazích, který má zcela zásadní význam. A zase jsou zde určité záruky eh, proti eh, nesolventnosti, ale pokud by nějaký podnik měl kapitálu nedostatek, tak by se vlastně dalo upisovat, eh, dal by se eh, získat nový kapitál pouze upisováním, ale to by byl kapitál pouze papírově. E, toto jsou otázky, které jsou zásadní pro všechny členské státy a ve členských státech existují určitá velice specifická ustanovení a specifické právní normy, e, které přesně upravují postupy při navyšování kapitálu. Je to opravdu věc zcela zásadní e, regulace a měnit kritéria, zavádět nová kritéria, to skutečně je par excellence zcela zásadní změna. A on by tady mohl být ještě další bod, pokud bych měl uvádět eh, určité případy. A myslím si, že se jedná o určité slabé místo Eh, v stávající legislativě a zajímalo by mě, jak by na to reagovala komise. Hovoří se tady eh, o celé řadě kritérií pro případného eh, nabyvatele kapitálu v těch penzijních fondech. Jsou tady u určitého procenta požadavky, které tomu nabyvateli jsou předloženy a on je musí splnit. A co mě na tom zajímá, Eh, to, když ten nabyvatel získá víc jak 50%. Pokud je ten eh, kapitál omezen na 20 až 50%, tak se ukazuje, že ten nabyvatel eh, musí prostě E, v případě, že by, e, nemusí v případě, že by chtěl víc než 50% splnit dal, e, žádná další kritéria. Maximálně by prostě musel plnit kritéria toho, kdo by chtěl pouze 20%. To je také určitá nesrovnalost. A pak jsou tady ještě věci kolem článku 1.10 a 1.11 u podniků, které vlastně zajiš, eh, jsou zajišťovnami. A tady bych chtěl říct, že doufám, že eh, mi komise odpoví na otázky, že mě uklidní. V případě, že tomu tak nebude, tak se eh, k ní obrátím později. Pak je tady, jak jsem řekl, ten článek 1.11 i v další souvislosti a 1.9, kapitálové společnosti jsou tady vlastně rozděleny do eh, kategorií, do takových pod typů, podkategorií a to by mě docela zajímalo, jak se tyto podkategorie budou eh, tedy členit a jaká bude v důsledku toho situace, zdali některé firmy nebudou mít do jisté míry privilegovanou pozici. Takže, jak jsem řekl, jsou to otázky právního a hospodářského charakteru. Jsou e, to e, jako v této první kategorii otázky smíšené. A teď bych se chtěl zabývat otázkami e, vyloženě právními. Za prvé, vidím tady určitý problém v tom, že kontrola nad těmi aktiv přenesené působnosti mi nepřipadá příliš důsledná. Podle článku 9 този начин. То последващия контрол според мен е непълен. Контрола екс анте, eh, а екс пост. Контрола екс пост by tedy podle mého výkladu měla probíhat skutečně důsledně a v předstihu, protože pokud je akt přenesené působnosti stažen, tak vlastně zůstává v platnosti. To chci zdůraznit. To je mimochodem obsaženo v, ve směrnici, ale není to požadavek, který by vyplýval z Lisabonské smlouvy a e, to stažení musí před, e, tomu musí samozřejmě předcházet určité zhodnocení, e, patrně kvality toho aktu v přenesené působnosti a akta, která nebudou dostatečně kvalitní, zůstanou i tak platná. Musím říct, že tady skutečně nevidím, jak se budou řešit situace eh, z těchto aktů v přenesené působnosti. A musí tedy být jakýsi postup, nějaká žlutá karta, kterou by komise dostala v případě problémů s akty v přenesené působnosti. Uh, a e, to by pak měli tedy, to by se tak mělo potom vlastně řešit a z toho by měla vyplývat případná zrušení či stažení těchto aktů v přenesené působnosti. Hovořím o tom proto, že tady je prostě úplně nová situace, nové postupy a poté, co najdeme odpovědi na tyto teoretické otázky, tak samozřejmě ty postupy budou fungovat a budou operativní. Čím dříve to bude, tím to bude lepší. To bylo možná trošku teoretické, ale teď bych tady měl ještě pár praktických připomínek. Například je to otázka eh, lhůty pro odvolání. To období dvou měsíců které je tady zakotveno, je skutečně příliš krátké, protože v tomto dvouměsíčním období vlastně může dojít pouze k jednomu zasedání Evropského parlamentu a k žádnému jednání eh, rady, Evropské rady. A proto navrhuji, aby se toto období proto, prodloužilo. Doufám, že pan Rabkaj eh, nám v tomto směru eh, poskytne podporu. On je stínovým zpravodajem a i s těmi, i v té minulé zprávě, kterou jsem měl na starosti, jsme vlastně e, řešili určité věci kolem aktů v přenesené působnosti a předložili pozměňovací návrhy, které pak komise schválila, takže doufám, že mohu spočítat s jeho podporou i teď. A pak je tady ještě technická záležitost kolem článku 3 odstavec 1. Hovoří se tady o přechodném období po e, pětiletém. letém a potom je tady ještě článek 8b, eh, kde se hovoří o pardon, 30 8a, tam se hovoří o pětiletém, 38b, tam se hovoří o tříletém období. Možná, že se jedná o nějakou, eh, nějaký překlep, Eh, protože si myslím, že by se v zásadě mělo jednat o jedno jediné eh, období, o jednu jedinou lhůtu, která by měla být tedy stejná. Tak jakou cestou jít? Pětileté období či tříleté? Takže toto jsou moje připomínky, mé otázky a samozřejmě jsem velice eh, ochoten, více než ochoten naslouchat vašim názorům. Děkuji. Přeje se k tomu někdo vyjádřit? Zdá se, že ne. Vidím, že jste eh, se obrátil na komisi s celou řadou otázek. Komise je zde přítomná. Je to pan Derocha. Eh, prosím, máte slovo. Eh, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Zač, začnu s tím jednoduchým dotazem to lhůta v 38, eh, v odstavci 38a a b, eh, tam došlo k překlepu, je to skutečně tří letá lhůta. To je jedna věc. A teď k těm aktům přenesené působnosti či pravomoci. Eh, je to jedna plus jedna, ale pak je prostě třeba se rozhodnout. V tom omnibusu to bylo nakonec 3 plus 3. Uvidíme, to se ještě v rámci toho legislativního postupu upraví. A ještě v této souvislosti bych chtěl říct, že komise navrhuje, aby tato, eh, tyto akty byly také kolegislativními orgány schváleny, takže to není tak, že by komise o tom rozhodovala zcela sama. Uh, a ohledně zásadních změn, tady je třeba říct, že je to vlastně typ směrnice Lamfalusy, takže má čtyři úrovně. Ta e, první úroveň je e, směrnice, za, e, která je prostě založena na určitých principech, zásadách. To je třeba vzít v úvahu. A ten kapitál, eh, navyšování kapitálu, to je pouze v některých konkrétních případech. Není to nějaký biankošek vypsaný jakémukoliv eh, navyšování v jakémkoliv případě. To je pouze v případě možné insolventnosti firmy. A pak k těm penzijním fondům. Eh, tady vlastně bude předložen návrh směrnice 203 lomeno 41, která by měla být tedy předložena v té navržené verzi koncem letošního roku protože teď ještě probíhá studie. A teď eh, článek 1.9, 1.11, ty technické otázky, eh, to je něco, co eh, raději zodpovíme v písemné podobě, Eh, a bude možná ještě lepší, když i ta otázka nám bude v písemné podobě eh, parlamentem předložena. Myslím, že jsem v podstatě zodpověděl všechny připomínky pana kolegy a jak jsem řekl, velice důležité je, že je toto případ směrnice typu Lamfalusy. Je tady tedy několik těch úrovní. Eh, ta první úroveň zásady, principy, pak ta druhá úroveň a my se teď vlastně bavíme o tom samém počátku. A ty akty v přenesené působnosti musí být samozřejmě eh, spolu schváleny i ostatními eh, legislativními orgány. Jistě, je to vlastně celá nová etapa, která se před nimi otvírá v důsledku aplikace tohoto příslušného článku eh, Lisabonské smlouvy, takže to se všechno ještě musí usadit, musíme eh, se na to v praxi zvyknout a naučit se s tím pracovat. Děkuji. Herzlichen Dank an die Děkuji mnohokrát komisi a nyní tam se pana kolegy Stojanova, zda má pocit, že jeho otázky byly zodpovězeny. Děkuji. Zástupci komise za ty odpovědi, nicméně lituji, že e, ta jedna technická otázka e, zůstala bez odpovědi. Jedná se o velice komplexní záležitost, komplexní postup a já osobně se tím zabývám poměrně dlouho a obšírně. eventuální Chtěl eh, bych vám každopádně poděkovat za odpovědi, které jsem dostal a budu se Eh, snažit ještě sformulovat tu otázku podrobněji v písemné podobě a budu se těšit na písemné odpovědi. Na nadcházejícím štrasburském jednání eh, se setkám i se stínovými zpravodaji a budeme to znovu probírat. Předložím pak eh, pozměňovací návrhy a budu se jimi zabývat se stínovými zpravodaji. Děkuji. A Budeme mít tedy návrh zprávy a pak to bude normální postupem dále. Nyní se dostáváme k bodu číslo 3 na našem pořadu jednání. Já jsem to musím třikrát přečíst, než jsem pochopil, o co tam vlastně jde, když jsem to video poprvé. Jde tam například eh, o placenou televizi. A totiž o to, abychom měli jednotnou právní ochranu, která by se týkala takovýchto nabídek, takovýchto služeb a aby to neplatilo pouze v Evropské unii, ale i mimo Evropskou unii. A proto z tohoto důvodu v roce 1999 začala Rada Evropy pracovat na umluvě o právní ochraně e, v rámci těchto otázek. Ehm, zatím byla tedy ta umluva již dojednává, již je hotová, e, byla u vyjednávání byla eh, Evropská komise, která měla tehdy vyjednávací mandát a nyní jde prostě o to, abychom tuto úmluvu ve formě, v jaké byla předložena, akceptovali. Jedná se tedy, pokud to správně chápu, o eh, jednoduchý postup udělení souhlasu. Máme zde zastoupenou komisi? Ano, za komisi je tady někdo přítomen, takže by bylo možná dobré, kdyby komise k tomu učinila ještě několik doplňujících poznámek. Prosím. Eh, Děkuji za udělené slovo. Ano, je to skutečně hodně technická záležitost. Nejprve bych chtěla upřesnit, že tato směrnice chrání především E, služby s podmíněným přístupem e, a tady e, to především znamená tedy placené televizní vysílání, vše, co patří do audiovizuální oblasti. A v tom, co je psáno v prezentaci pro výbor, bych chtěla zdůraznit dvě věci. Ta směrnice z roku 98 vlastně sleduje dvě velmi důležité směrnice, které se týkají audiovizuální oblasti, především eh, televizi bez hranic, eh, která byla přijata, eh, tato směrnice byla přijata v roce 89 a e, vlastně pokrývá televizní vysílání v Evropě. A pak je to další směrnice z roku 93, kabelová televize a satelity. E, tam se vlastně jedná především o otázku autorských práv u toho vysílání přes satelit. A e, s účelem tedy podporovat vznik tohoto e, společného audiovizuálního prostoru e, se komise domnívala ještě, e, jako, že bude dobré k tomu připojit tu placenou televizi, protože v době, kdy tyto věci začaly vznikat, tak docházelo k velké míře pirátských Eh, vlastně tendencí, při kterých se vlastně eh, část těch eh, příjmů ztrácela. A zákazem tohoto pirátského přebírání v vysílání se měla právě podporovat ta řízená přes hraniční televize bez, bez hranic. E, velký problém s pirátstvím e, e, je v tom, že tato činnost nezná hranic a komise, když přijala svou zprávu o provádění směrnice, zprávu, která byla přijata jako druhá již v roce 2008, došla k závěru, že směrnice je dobře uplatňována v Evropské unii, Nicméně, že e, piráctví stále ještě e, těží z toho, že tady existují e, taková jako bezpečná místa pro něj, takzvané safe harbor, kde toto činnost není postihována, či není postihována důsledně a kde prostě pirátská zařízení, různé ty karty a dekodéry se dají prodávat a jsou tam pro ně odbytiště Eh, pro, eh, jedná se tedy o země mimo Evropskou unii. A eh, Evropská Komise se rozhodla, že krokem správným směrem by bylo, kdyby se tyto příslušné právní nástroje ratifikovaly na úrovni Rady Evropy, která má více jak 40 členů a e, Evropská unie jich má pouze 27. A skutečnost, že Evropská unie ratifikuje tuto směrnici, je sice dobré, ale kdyby ji ratifikovala Rada Evropy, tak by to bylo e, ještě lepší. E, členské státy nevidí užitečnost té, této právní normy, protože je tady vlastně celá řada dalších států, eh, které eh, nejsou členy Unie, ale v případě, že by dokument byl ratifikován eh, v Radě Evropy, tak by situace byla jiná. Já hovořím o televizi placené, ale ta směrnice je vlastně technologicky neutrální a zahrnuje veškeré internetové služby, to znamená televizi dle vlastního výběru, a další eh, možnosti a má tedy eh, vlastně potenciál, aby se vztahovala ke všem dalším službám, které jsou rozvíjeny. A dovolte ještě jedno upřesnění závěrem eh, v textu, který vlastně tuto iniciativu prezentuje, se hovoří o trestně právních sankcích. My v tuto chvíli představujeme tento dokument radě. A jak směrnice, tak případná umluva e, vlastně nenutí členské státy, aby e, e, tady uplatňovaly trestně právní sankce. Ty sankce mohou mít různý charakter, mohou to být správní sankce i další. Vše, co je trestně právní, na to hledí rada samozřejmě mnohem obezřetněji, mnohem přísněji. A Úmluva tedy hovoří o sankcích, ale rozhodně ne, eh, že by nutila členské státy, aby přijímaly sankce trestně právní. Takže asi tolik pár slov úvodem a jsem připravená odpovědět také na vaše případné dotazy. Děkuji, já se nyní pokusím to vysvětlit, jak se na úrovni normální občana jedná se o směrnici roku 98 na ochranu služeb, které se týkají placené televize v Evropské unii. Eh, zde to bylo eh, v rámci spolurozhodování Rady a parlamentu, ale týká se to pohled 2007 členských států EU. A v tomto pozadí vlastně vznikla myšlenka, že by bylo dobré to rozšířit na celou obraz členských států Rady Evropy. A proto od roku 1999 se jedná o úmluvě Rady Evropy, která v podstatě má stejný obsah jako naše směrnice. A teď je o to, abychom nyní souhlasili s touto úmluvou Rady Evropy co z toho vlastně vychází? Že to, na čem jsme se dohodli v roce 1998, nebude potom platit mezi, mezi pouze v Evropské unii, ale bude to od Vladivostoku až po parskou hranici. Takže takto bych to zjednodušil a ptám se, přeje si ještě někdo vystoupit k tomuto tématu? Zdá se, že ne. A tak jakmile dostaneme formální žádost ze strany rady o souhlas, zatím ho nemáme, tak samozřejmě připravíme odpovídající zprávu, tak abychom mohli dát svůj souhlas. Já děkuji komisi za její vysvětlení a dostáváme se k bodu číslo čtyři. A tam se jedná, a již jsem zase na řadě, říká pak předseda, o koordinace ochranných opatření, které jsou vyžadována v členských státech od společností ve smyslu článku 54. Rovněž je, eh, je to něco, co se týká změny smlouvy. Jde o to, že parlament nyní má více kompetencí v této oblasti a jde tedy o to, zda by například eh, tam nemohla být jakási pravomoc pro akty delegované pravomoci, přenesené pravomoci. Fakticky jsme to již dříve dělali, technicky jsme to v minulosti leželi zas, že komise navrhla změnu směrnice a potom vlastně v, te, v tomto jsme provedli to přizpůsobování těch hodnot. Takže já jsem si to musím říct, tak to to čtyřikrát, stále jsem to ještě nepochopil, možná je to má chyba, ale komisi zde máme, takže bych ji poprosil o dodatečná vysvětlení. Máme zde tedy za komisi, pana Čemagriu, prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Toto je návrh eh, jednoduché kodifikace existujících ustanovení. Eh, je to vlastně návrh přes pracovaného znění Eh, z čistě technických právnických důvodů. Eh, v zásadě, když eh, jsme zkoumali ten pozměněný přepracovaný text, tak eh, ten poradní orgán, složený ze všech tří institucí, parlamentu, komise i rady, se dostal k ustanovení, které eh, je přítomno ve stávající směrnici a v tomto ustanovení vlastně eh, se upravuje situace takzvaného druhého právního základu. A proto vlastně to naše čistě kodifikovační e, e, cvičení či postup se muselo změnit e, v postup pro takzvané přepracované znění, abychom se vypořádali s tím institutem druhého právního základu. Takže konzult, poradní orgán právních služeb všech tří institucí se zabýval tím, jak by měl být eh, vlastně v textu eh, tento návrh eh, představen, jak tomu mělo být. A zdá se, že tady došlo k určitým pochybením při formulování znění dotyčného článku. A vlastně pouze tam byl, bylo připojení ze strany Evropského parlamentu k tomu, co tam již stanovila e, rada ohledně e, tedy toho období pro zkoumání těch minimálních kapitálových požadavků. A pak tam byla otázka také rozhodnutí ohledně aktualizování těch minimálních kapitálových požadavků a to vlastně tvořilo ten druhý právní základ. Já musím říct, že na úrovni těch tří právních služeb o této věci zatím stále ještě diskutujeme a bohužel eh, nedošlo zatím k vypracování nějakého společného stanoviska. To se zatím nepodařilo, takže takhle se věci mají v tuto chvíli. Děkuji. No tak já vám řeknu, co jsem nepochopil už od začátku. Protože tenkrát to dělalo svůj smysl, když článku 6 druhý odstavec stálo každých pět let eh, by měla rada proskoumat na návrh komise a pak se tam přizpůsobil tento, přizpůsobila ta prává hodnotka nebo ta, eh, ten požadavek na minimální kapitál. Teď tam stojí eh, every five years a tak dále by měla komise proskoumat, ale to se přece může stát kdykoliv. Komise přece vždycky má právo něco přizpůsobovat nebo něco změnit. To je přece naprosto běžné spolurozhodovací řízení, o které se zde jedná. Proč to tedy potřebujeme? Nestačilo by zcela obyčejně říci eh, every five years the commission, kdybychom toto škrtli, nebo to znamená, že komise Každopádně každých pět let předloží takový konkrétní návrh. Každopádně, ne tedy každý rok, nebo kdykoliv si bude myslet, že by to bylo příhodné, ale že v určitých eh, eh, časových intervalech každých pět let tedy předloží komise toto? Pochopil jsem to správně? Děkuji, pane předsedo. Ano, právě o tohle jde. Právě toto je v centru naší diskuze v té naší poradní skupině právních služeb všech tří institucí. Komise je totiž přesvědčena, že určité e, zásadní e, ustanovení jsou předmětem právě tohoto článku, o který tady jde, o kterém hovoříme. Jedná se tam o revizi eh, v určitých eh, obdobích, revizi eh, toho požadavku minimální kapitálových požadavků a na základě takovéto revize pak tyto požadavky mohou být aktualizovány. A rovněž v tom ustanovení jsou uvedena určitá kritéria. Takže teď je komise toho názoru, že alespoň e, ty hmotné aspekty stávajících e, ustanovení by měly e, být upraveny podle charakteru tedy toho kodifikovaného postupu. A co se týče toho procesního aspektu, tak jak ho upravuje tento článek, tak samozřejmě ten procesní aspekt se musí změnit, aby byl odstraněn druhý, ten druhotný právní či sekundární právní e, základ. A proto se teď diskutuje na úrovni tří, těch tří právních služeb. A měl bych říct ještě jednou, že jsme, jak už jsem předeslal, nebyli zatím schopni se shodnout na jednotném společném textu stanoviska našich tří právních služeb. Děkuji. Teď dám tedy slovo eh, správní služby Evropského parlamentu. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych pana Čimádese ještě doplnil, pokud mohu z hlediska tedy stanoviska právní služby Evropského parlamentu. O co tady jde? Jde o to, že zatímco komise tomu rozumí tak, že článek 6.2 návrhu, tak jak je tedy teď předložen, se e, tedy e, má pouze vnímat jako e, něco, co, eh, na co se vztahuje spolurozhodování, tak právní služba parlamentu se domnívá, že parlament a také rada mají právo revizovat celé ustanovení, protože to prvotní ustanovení bylo právním ustanovením, tak jak to také prohlásila Eh, prohlásil Evropský soud a komise tedy musí přijít s naprosto novým řešením. Takže my tomu rozumíme tak, že toto naprosto nové řešení musí být proskoumáno ko legislativci, abychom mohli přijmout rozhodnutí, zdali je možno pokračovat eh, v režimu spolurozhodování a nebo zdali bude tedy následovat eh, ta, to přenesení Eh, pravomocí, což se nám zdá řešitelnější. Máte k tomu ještě někdo něco? Zdá se, že tomu tak není. V tom případě navrhuji, aby tedy právní služby se snažily o nějaké vytvoření jednotného názoru a potom tedy se od nich dozvíme facit. Protože já nevím, co bych teď měl dělat. Mm, protože my se nepohneme dál. Eh, je třeba, abyste se pokoušeli se domluvit mezi sebou. Já jsem otevřený pro obě cesty. Obě cesty považuji za pragmatické. Jedná se jenom o to, aby se ta právní otázka přizpůsobila a to lze jistě udělat tou či onou metodou, ale možná, že tyto odborné služby právní služby eh, eh, budou schopny prostě najít nějakou nejjednodušší cestu. Dobře, takže myslím, že v tom případě eh, tady nemá cenu, abychom se tím dále zaobírali. Můžeme tedy opustit tento bod a dostáváme se k bodu číslo 5. A to je bod Wallis, který jsme přeložili. Dostáváme se tedy k bodu 6, ale to je zase zpráva Wallis. Takže prosím. Thank you very much. Uh, Děkuji. Velice. Pane předsedo, máme se tedy zabývat eh, pozměňovacími návrhy k zprávě o smluvním právu, předtím, než budeme o věci hlasovat zítra. Musím říct, že jsem strávila velké množství času s celou řadou kolegů a zabývali, zabývali jsme se těmi mnohými pozměňovacími návrhy, které byly předloženy, což eh, bylo velice eh, dobré a nápomocné, protože tady eh, teď vlastně můžeme předložit, a už jsme také předložili seznam potenciálních kompromisních návrhů. Já se teď pokusím vysvětlit ty hlavní zásady, na základě eh, kterých jsem přistupovala k těmto kompromisním pozměňovacím návrhům. V podstatě eh, eh, celá řada kolegů říkala, že tady je celá řada dalších překážek přeshraničnímu obchodu Eh, kromě smluvního práva a já jsem se tedy snažila toto zohlednit v tom eh, textu zprávy a snažila jsem se také eh, velice důsledně žádat na komisi, aby i tyto další překážky byly začleněny do práce, kterou odvádíme v oblasti smluvního práva, či aby byly jinak řešeny. A pokud bych se měla zabývat některými konkrétními kompromisními návrhy, tak to se týkalo konkrétně písmena E, bodu úvodního ustanovení E. Tady jsme zmínili jeden dokument, který se vztahuje k malým a středním podnikům ve Spojeném království, protože tam byla vyjadřena obava, jak se vlastně chovat v prostředí, kde existuje vedle sebe 27 odlišných jurisdikcí a to sebou nese obrovské náklady na právní eh, záležitosti. Kolegové řekli, že toto je třeba řešit vlastně tou eh, cestou druhotného práva práva, hovořili o e, zkušenosti Spojeného království, ale ta, to zkušenost je e, prostě průkazná a ukazuje jasně, jaké jsou stávající hrozby. Pak jsou tady ještě další kompromisy, které znovu žádají komisi, aby předložila e, více důkazů, aby prostě určité údaje ještě E, odůvodnila, takže e, jak bude pokračovat diskuze v této věci. My chceme mít jistotu, že to opravdu všechno spočívá na pevných základech, na řadě důkazů, na řadě faktů, na řadě údajů. Takže toto jsou požadavky, které jsme zdůraznili a které máme směrem ke komisi. Rovněž šlo e, o to, že jsme znovu zdůraznili, že chceme, aby komise opravdu e, důsledně dbala na to, že do celého postupu začlení všechny zúčastněné strany. A toto je vlastně předmětem kompromisního návrhu v odstavci 9 a rovněž jsme žádali komisi, aby více zohlednila pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Jedná se tam o ty standardní smluvní podmínky, standard contract terms. Já jsem to eh, tedy zdůraznila a řada kolegů se k tomu Eh, přiklonila. Eh, eh, Zdá se, že kolem odstavce 2 se ještě stále diskutuje a diskutuje se kolem toho, co se teď vlastně stalo kompromisem číslo 10. A já bych byla ráda, kdybychom tomu dnes odpoledne mohli věnovat trochu času. V tuto chvíli je to skutečně klíčový odstavec. Ten hovoří o tom, že by se tedy dala přednost e, návrhu komise ohledně toho zvaného tomu občnímu e, instrumentu, nástroji. E, to je ten odstavec, který začíná výrazem favors, the optional instrument a my, někteří kolegové se domnívají, že by tam ještě předtím favors měl být slovo could, could favor, mohl by dát přednost a ne dá přednost. E, a pak je tady ještě něco, co dále navrhujeme a to je to, že komise by měla určitě dát e, ještě vyjasnění a tak dále a tak podobně. A to e, slovko chud, s tím já jsem tak trochu, jako s tím já mám trochu problém, ale můžeme o tom diskutovat. Zase Tady ještě odstavec 3, ty eh, eh, standardní podmínky. A pak odstavec 3b, eh, to je vlastně teď otázka celého kompromisu 12. My všichni víme, že organizace spotřebitelů, a to je něco, co mi hodně leží na srdci, vyjádřili celou řadu obav a starostí a určitě je jejich postoj ovlivněn dlouhodobou zkušeností s směrnicí o právech spotřebitelů. A my tady musíme nabídnout opravdu mnohem větší míru jistoty, ujištění, že pokud chceme jít směrem k nějakému eh, fakultativnímu nástroji, tak ten, ta míra eh, ochrany musí být co nejvyšší a musí samozřejmě do míry, která bude možná, začlenovat i ty vnitrostátní povinná pravidla, která si vybojovala ta národní spotřebitelská centra. Takže v tomto směru musíme zapracovat ty pozměňovací návrhy, které hovoří právě o této otázce. Pak je tady další otázka která byla předmětem pozměňovacího návrhu. Jde o to, zdali ano či ne, by se vlastně mělo jednat o přeshraniční pole působnosti. Eh, hlavním cílem je přesně toto, ta přeshraniční působnost. A na to bychom se měli soustředit. Ale je zároveň také jasné, že by mohlo jít o případ, kdy některé země se z nějakého důvodu e, prostě e, budou cítit e, tak, že tomu budou chtít dát tu vnitrostátní implementaci. To zase je něco, co by si každý členský stát měl rozhodnout sám. Ale nevím, proč bychom tady měli nechat ponech, jak si tu, tu svobodu eh, opustit. Udělali jsme to v jiných nástrojích, které se zabývají soukromým právem a nevidím, proč bychom tady najednou tuto možnost eh, neměli eh, uplatňovat. Naprosto to respektuje subsidiaritu a z tohoto hlediska je to v pořádku. Pak jsou tady další hlasy, které poměrně oprávněně říkají, že pokud je to převážně pro přeshraniční E, situace, tak se nechceme přece dostat do situace, e, když nějaké e, vlastně akty budou budou vlastně zneužívat toho charakteru přeshraničního a budou se snažit tímto obejít určitá vnitrostátní pravidla. Tady zase musíme apelovat na komisi, aby něco takového neumožnila, aby eh, vlastně nějaká ta, eh, ten fakultativní nástroj neumožňoval takovéto vyhýbání se vnitrostát, dodržování vnitrostátních pravidel za zástěrkou nějakého přeshraničního režimu. Eh, snažila jsem se hovořit obecně, a musím říct, že naprosto souhlasím s kolegy, kteří chtějí, aby se tady tedy probrali ty individuální kompromisní návrhy, jejich značný počet. Hlavní věc, co byla vyjádřena, e, co dělá starost kolegům, vzhledem k pozměňovákům, které byly předloženy, je asi to, Eh, a teď bych možná poprosila o trochu více času, protože jsem právě teď eh, o těchto věcech hovořila mimo tento sál a mám takový pocit, že tady stále přetrvává značná míra neporozumění a zmatku ohledně toho, co je tady navrhováno. A řekněme si to jasně, to, co předkládá komise, ta varianta jedna, ta se vztahuje k vydávání E, zveřejnění výsledků práce, kterou teď experti e, e, realizují S tím nemáme problém, to, tam nemáme námitky. Chceme vědět, k čemu ta práce dospěla a je naprosto transparentní takto postupovat. Ta druhá varianta hovoří o možnosti takové té, toho souboru nástrojů, takzvaného toolboxu, takzvané pomůcce. Takže e, tento soubor nástrojů či tato pomůcka by nás měla informovat jako evropské legislativy, legislativce a národní e, legislativce. Není to nějaký soubor nástrojů, který by užívali přímo ty zúčastněné strany. Není to takto míněno, takto mi to bylo také řečeno. Pouze v situaci, kdy prostě jste, dejme tomu, a tomu se za chviličku dostanu, v situaci, kdy můžete využít ten fakultativní nástroj a pak se může stát, že ty jednotlivé zúčastněné strany se budou chtít na tu pomůcku podívat, aby zjistili, jak tam vlastně je definována eh, ta věc toho fakultativního nástroje a tak dále. V tuto chvíli je však eh, tato pomůcka vnímána skutečně jako pomůcka eh, směrem k těm eh, evropským legislativcům a vnitrostátním legislativcům a takto to také vnímá Evropský soudní dvůr. Není to něco, co by bylo přímo nasměrováno na E, ty zúčastněné jednotlivé strany. Na rozdíl od toho, ten opční nástroj, optional instrument, je právě pro ty jednotlivé zúčastněné strany u těch přeshraničních případů a takhle to tedy je. My si myslíme, že e, pozměvací návrhy k tomu ještě dodávají toto. Existuje tady ten e, fakultativní nástroj, optional instrument, a my bychom k tomu měli ještě připojit standardní eh, podmínky, standardní smlouvy, standardní normy, eh, ale tyto standardní eh, podmínky ty budou e, dispozici pro zúčastněné strany, aby s nimi e, pracovali a budou to podmínky, které budou vnímány jako e, dobré podmínky jak pro spotřebitele, tak samozřejmě i pro podniky. Takže asi tolik a tady se tedy teď nacházíme a my prosazujeme tu variantu, abychom postupně, pomalu a pečlivě zohlednili stanoviska jedněch i druhých, abychom si vyslechli všechny zúčastněné strany a abychom vyžadovali mnohem větší eh, vysvětlení a mnohem větší pozornost ze strany komise a eh, to tedy k tomu eh, v tom procesu postupného přiklánění se k tomu občnímu fakultativnímu nástroji. Takže asi tolik úvodem a pak můžeme probírat jednotlivé návrhy. Děkuji. Máte k tomu někdo něco, pan kolega Rabkaj? Já jsem teď v takové špatné situaci, že, jedna Němec, že jsem byl stínovým zpravodajem, který také vedl, jedna, který, pardon, že tady není stínový zpravodaj, který uh, hovořil s paní Volis a nemůže tady být ani zítra. Uh, protože má rodinné problémy. Víte, že v jeho nejužším rodinném kruhu se objevila závažná choroba, která mu znemožnila přijet dnes a zítra. Takže on mi tady pár věcí napsal a také paní kolegyně Evelina Regnerová eh, která ho měla zastoupit, ještě nedorazila. Eh, takže vlastně ten návrh Diany Volis, abychom hovořili o možných kompromisech, nemohu vlastně splnit, protože k tomu nejsem eh, schopný, eh, poněvadž mi vlastně nemohu vstoupit do jednání, protože na mě bylo delegováno jenom, abych tady něco přednesl, ale eh, skutečně to, co mi tady napsal Duče, je, že tady skutečně je problém toho kud, a e, k tomu se zítra nebo dnes měl předne, zítra nebo dneska měl přednést ústní pozměňovací návrh, říká paní kolegyně Regnerová. A potom tady kompromisní návrh 14, který patří k odstavci 6, kompromis 17 e, vlastně e, navrhuje oddělené hlasování. Jinak se tady výlučně praví o to, že eh, to byly velice kolegiální eh, jednání, že nelze si vůbec stěžovat na spolupráci s kolegyní Voliserka, vyjadřuje svůj názor že vlastně by bylo jistě možno dospět k dobrému kompromisu i v těch třech bodech. Já eh, bych k tomu rád řekl jako člověk, který eh, v tomto tématu není tak hluboce zakořeněn, ale pozoruje to jenom tak na okraji, že je to přece jenom určitý problém. Všichni víte, že eh, záležitosti ochrany spotřebitele eh, leží naší frakci obzvláště na srdci, nalézají u nás obzvláště plodnou půdu a eh, celou dobu vlastně jsme se snažili vysílat signál, který jsme dostávali ze signálu spotřebitelských společností, abychom s tím nesouhlasili. Já sám jsem vždycky kolegům v naší eh, pracovní skupině za naší frakci říkal, pojďme se podívat, abychom dospěli aspoň o kousek dopředu eh, protože když tomu nebudeme nic dělat, tak nám to také dále nepomůže. Takže já bych byl nakloněn kompromisu. Podpořil bych ho, ale je tady prostě tento jeden bod. U těch dvou dalších, kde je oddělené hlasování, tam vlastně to nejsem schopen tak zcela přehlédnout, ale tady přece v tom jednom bodě zdá se, že naši odborníci mají ještě určitý problém, eh, který na cestě k odmítnutí by mohli se dostat i k možnému souhlasu. Pan kolega Karim. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poděkovat eh, naší kolegyni Dajeně, která odvedla obrovské penzum práce eh, v celé této záležitosti. Já chápu ty argumenty, které ona tady předkládá. Eh, zůstávám nicméně jiného názoru v celé řadě ohledů. A nechci tady opakovat to, co jsem Eh, říkal na jednáních výborů. Eh, vy, předsedo i kolegové, víte, eh, jak to, jak to s mými stanovisky je. U kompromisu 10. Takovéto znění samozřejmě znamená jít cestou toho občního nástroje, ale podle mého názoru je to cesta zavřená. Já bych eh, byl proto, abychom eh, vlastně otevřeli možnost dalším eh, těm variantám, abychom tady otevřeli dveře dalším možnostem, abychom mohli potom ty praktické otázky řešit pregnantněji, protože já si nemyslím, že tento nástroj skutečně ty věci vyřeší. Takže pokud eh, kolegové myslí, že toto je náš kompromis, tak já za svou frakci tedy nemohu eh, toto eh, podpořit a mohu říct, že nikdo tady nemůže tvrdit, že bych své stanovisko nedal jasně najevo od samého počátku. Řekl jsem jasně, jak na tyto věci nahlížím. Rád si s kolegy sednu a prodiskutuju to s nimi, ale chci, aby do zápisu bylo dáno, že toto je moje stanovisko. Uh, co se, já jsem zpravodajem své frakce k tomuto tématu a chtěl bych nejdříve velice poděkovat paní kolegyně Dajaně Volis, protože si myslím, že to, co tam bylo nalezeno jako kompromis a pravděpodobně tam možná ještě budou dva, tři další komunisty se sociálními demokraty, tak si myslím, že toto vše dobře ukazuje celkové směřování naší sněmovny v posledních letech, již od roku 89 se zabýváme touto tematikou, samozřejmě v rámci různého složení na tomto výboru a v plému. Zabýváme se dalším rozvíjem evropského občanského práva a toto vše parlament nejenom, že masivně sledoval, ale sám se o to aktivně zasahoval a ne sporně, ale dokonce pomocí obrovských většin v této směrně bylo tam 90% až tak dále. Šlo to uh, Ehm, až k vypracování těch různých opčních modelů ze strany komise a myslím si, že dostaneme se do určité doby, kdy se budeme muset odhodlat k dalšímu kvalitativnímu skoku. A myslím si, že nyní jsme dosáhli situace, kdy je jasně vidět, že veškeré ty problematiky, které vybížejí z různých právních řádů v Evropě, že je nebudeme moci zvládnout jiným způsobem než pomocí takovéhoto opčního nářadu. To je můj osobní pevný názory, mé pevné přesvědčení. Já nechápu, proč se toho někdo bojí. Je to obční nástroj, nikdo není nucen, aby to používal. Je pouze možné toto použít, pokud si to smluvní strany budou přát. A když si vzpomínám na argumentace z posledních doby, zejména od lobbystů, tak to trochu nechápu, protože oni říkají, my máme vzorové smlouvy a já se ptám, jaký je rozdíl mezi občím nástrojem a vzorovou smlouvou. Jediný rozdíl spočívá v tom, že ta obční, ten obční nástroj je silnější než Řím 1, ale vzorovná smlouva ne, ta je vždy Římu 1 podřazena a proto se pojí přesně s veškerými těmi problémy, o kterých jsme zde hovořili. Tedy já si myslím, že zde není jiná možnost. Ten toolbox, ta pomůcka, tu prostě stejně máme. A ono to v praxi vede k tomu, že když se mám ten návrh referenčního rámce, tak to vede k tomu, že každý si z toho může vybrat, co chce a může to využívat v rámci svých privátních smluv, či ať se to týká vnitrostátního práva, či evropského práva. To je pomůcky, ty toolboxy, o tom nemusíme rozhodovat, ty prostě již existují, ty na stole již jsou. Takže opravdu jde o to, abychom se odhodlali k kvalitativnímu skoku. A já si myslím, že jeden z hlavních důvodů toho odporu ze strany spotřebitelských svazů a lobbystů spočívá v tom, že momentálně všichni diskutujeme o o jakési černé skřínce, protože v podstatě nikdo neví, co v tom balíčku nakonec bude. Každý má své vlastně představy o tom, co by tam mělo být, ale nikdo neví, co tam bude. Pokud by totiž komise již předložila konkrétní text a my bychom ho měli k diskutici, mohli bychom se diskutovat o těch obsahu, o obsahu tohoto textu a potom bychom mohli říci, například článek 21, odstave 3, tam je přesně eh, chráněno právo spotřebiteli a je to dostatečné či ne, nebo bychom mohli zde diskutovat o tom, je uskutečnitelné to, co stojí článku 53, je to uskutečnitelné v rámci vnitřního trhu a to si myslím, že by bylo dobré, kdybychom mohli konkrétně o tom diskutovat. Takže si myslím, že v té věci pokročíme pouze za předpokladu, když budeme mít v dohledné době k dispozici text, konkrétní text ze strany komise. A pak jsem toho názoru, že potom bychom si na to měli vyhradit opravdu dostatek času a prostoru. A rada to k tomu přistoupí jistě stejně, budeme se to tomu muset detailně věnovat veškerému obsahu textu a potom vlastně dojde k tomu, že budeme moci od, zodpovědět veškeré ty otázky, které v té černé skřínce budou. A bude jasně vidět, do jaké míry tam budou chráněny práva spotřebitele a tak dále. Tedy, o co jde? Jde o to, abychom nevedli teoretické debaty o něčem, co ještě neexistuje. To je ten hlavní problém a proto si myslím, že bychom měli komisi i nadále v této otázce podporovat a neměli bychom nyní v té cílové rovince se začít bát, stáhnout odsaz a říct si, uh, eh, radšeji ne, raději bychom od toho měli odstoupit. Takže proto si myslím, že to, co řekla paní kolegě Volis a to, co navrhla, je velice dobré. Hodí se to do našich debat. Jsou v tom vyjadřeny i ty obavy a námitky a to je dobře, protože to není vše nekritické. A je tam také velice dobře vyjádřeno to, co si přejeme v otázce ochrany spotřebitele. Takže já můžu říci pouze, že v této otázce paní zpravodajku podporujeme a nemáme vůbec nic proti tomu, pokud se nám podaří ty poslední překážky, které máme se sociálními demokraty do zítřejšího hlasování odstranit. Takže to bylo z mé strany za mou frakci a nyní paní Lichtenbergerová. Eh, v dopravním výboru eh, se právě projednává otázka euronálepky, eurovinety, proto jsem přišla později. Eh, tam se vysvětluje, proč panuje někdy taková nedůvěra u svazů pro spotřebitele, když se jedná o evropskou úpravu, protože tam se jedná o takové úpravy, která bude vlastně prázdná. Řeknu vám to naprosto otevřeně. Bohužel tomu tak je ale mohu dát jenom za pravdu panu předsedovi. Bohužel jsem si nemohla vyslechnout ostatní, protože jsem dorazila příliš pozdě. Ale rozhodujícím bodem je prostě, abychom tady nediskutovali o vzdušných zámcích. Eh, do určité míry chápu eh, svazy na ochranu spotřebitele, když říkají, dobře, než se nám všechno sebere, tak se podíváme zcela eh, úzce na naší vlastní ochranu spotřebitele a Všichni ti, kteří lehkovážně chtějí uzavírat eh, smlouvy s tou zlou cizinou, tak si mají postarat sami o sebe. To je takový postoj, eh, který eh, se pokouší prostě zachránit ještě to, co člověku zbylo, protože jinak tady panuje obava z toho, že evropská úprava, a bohužel tady existuje řada důkazů pro to, vlastně oklešťuje práva spotřebitelů. Oslabuje je. Na druhé straně však to natrvalo není možné, protože už nežijeme v 17. století a lidi prostě e, e, velice často jezdí přes hranice, ale zatím ještě nedochází k velkým přeshraničním obchodům. I když naštěstí přece jenom se to mění, protože Evropa srůstá a začíná jí se takovéto případy zvyšovat a na to musíme zareagovat. A v tom se to všechno pohybuje. Eh, je to návrh komise, kde stojí černé na bílém, co se opravdu plánuje. V tom případě o tom můžeme diskutovat. A to vyžaduje vlastně také paní zpravodajka a proto s ní také souhlasím. Eh, ta záležitost obcí číslo čtyři, s možností číslo čtyři, domnívám se, že dokud jsme neviděli přesné znění, je těžké eh, říci, jaké výhody to bude mít, eh, protože to je vždycky jenom záležitost na první pohled. Můžeme být pro nebo proti, ale nevíme, co vlastně bude tím eh, obsahem eh, té možnosti číslo čtyři. Mně se jedná o to, že chci mít nejprve text, kde bude černé na bídle a o tom se chci přijít. A sice o tom, no to znamená určité zlepšení nebo zhoršení situace spotřebitele, to by mi velice leželo na srdci, protože takhle tady pořád diskutujeme jako v nějakých eh, spříženeckých eh, teoriích. Eh, zlá komise chce tohle a zlí spotřebitelé to nechtějí dát a to je vlastně skutečně spor o císařovi vousy a nejde to na dlouho. Čili děkuji paní zpravodajce za to, že zahrnula můj bod v kompromisní návrhu 20 a myslím si, že pro profesionální skupiny, které pracují hodně přes hranice, bychom skutečně měli udělat takovou možnost s nějakým speciálním právu pro přeshraniční obchodování a můžeme se potom podívat, jak to můžeme rozvíjet dál, protože zejména umělkyně a umělci skutečně bojují s každoročně se zhoršujícími pracovními podmínkami. Já teď nechci zaobírat do detailů, jsem ráda, že tento podnět byl přijmout a jinak souhlasím a musím říci, je to skutečně problém. My se tady tak trochu pohybujeme v oblasti fikce a já bych ráda přešla do oblasti dokumentaci, když se, kdyby se mělo jednat o názvy televizních vysílání. Děkuji komise a potom zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice krátký, stručný. Nejdříve bych chtěla zareagovat na paní Volis. Samozřejmě komise se bude snažit o to, aby čísla, která předložila v posouzení dokladů, či předloží v tomto poslední, aby byly co nejlépe ověřeny tyto údaje. A samozřejmě Eh, bude to tedy detailně ověřeno v rámci posouzení dopadu, veškeré ty údaje. A co se týká eh, vysoké úrovně ochrany spotřebitelů, také to zde padlo ze strany několika řečníků. Samozřejmě nemohu hovořit za návrh komise, který ještě není k dispozici, ale mohu vám říci, že v rámci poslední schůze pracovní skupiny odborníků jsme um, přistoupili k velice zajímavé věci. Poprosili jsme experty, aby se podívali na těch 8-9 vnitrostátních právních řádů a podívali se na to, zda ta současná úrovně textu expertní skupiny je vlastně nad vnitrostátním právem, či je to pod tím ta úroveň. A zajímavé bylo, že všichni tito experti, ti odborníci přišli, došli k, k názoru, že úroveň toho textu, který vyšel z expertní skupiny, je minimálně stejně vysoká, ale většinou ještě vyšší než ta úroveň, která je obsažena v jednotlivých vnitrostátních právních řádech. To je velice zajímavá věc. A nyní se dostávám k tomu, pane předsedo, o čem jste hovořil vy a také paní Lichtenbergerova. Jedná se o otázku, že je samozřejmě možné diskutovat pouze o konkrétním textu. Také ve stanovisku v zelené knize eh, to bylo zmíněno celou řadou stran které se zúčastnili veřejných konzultací, oni přesně říkali, my tady přece nemůžeme kupovat zajíce v pytlu, či jak říkáte vy, pane předsedo, že je to černá skřínka. Proto jsme se rozhodli, že jakmile expertní skupina dokončí svou práci a bude to 29. čtvrtí, tak pak hned 2. pátý následující pondělí dáme na internet konkrétní text, který vyšel z této expertní skupiny, tak, aby se na to mohl každý podívat. To si myslím, že je dobrá věc a navíc mají veškeré zúčastněné strany možnost projevit své stanovisko k tomuto textu, samozřejmě s komentáři. Samozřejmě, jedna věc je jasná a to chci zde tady ve vší jasný, jasnosti potrhnout. Toto, co dá komise na internet, je text expertní skupiny, ne text komise. Takže pokud komise dojde k závěru, že chce nějaký nástroj, tak samozřejmě ten vlastní text komise samozřejmě bude vypadat jinak. Ale nejdříve nám jde o nutnou transparentnost, tak abychom zabránili tomu, že se říká, že zde vemne diskuze o černé skřínce. Jde tedy o to, aby byl k dispozici konkrétní text a bude se tedy jednat o text naší expertní skupiny, tak aby veškeré zúčastněné strany se na to mohly konkrétně podívat. A potom my jakožto komise si zvážíme, zda chceme tento text přejmout, přijmout, pokud ano, co z něho všechno chceme přejmout, co pozměníme a co ne, tak aby komise měla jasný pracovní základ pro své předkoumání, které bude po to, co bude text zveřejněn. Děkuji a nyní má slovo Diana Bolis. Uh, eh, Děkuji. Já uh, musím říct, že jsem velice vděčná kolegyním a kolegům, kteří e, se ke mně připojili a tolik mi pomohli s těmi kompromisními pozměňovacími návrhy. Myslím, že skutečně pravda, že musíme vidět text, ale my ho uvidíme. A pak také dostaneme briefing, ale eh, hlavní kolem této zprávy je skutečnost, a já to takhle vidím od začátku, že my tady máme konečně možnost dát rámec e, podle svých představ. E, projevit se tady e, a na tu prázdnou stránku uvést věci, o které opravdu stojíme. Všichni hovořili jasně o našich obavách, starostech, o spotřebitelích a my toto všechno do textu se snažíme zapracovat. A ohledně toho slovíčka could. Eh, tam je v tuto chvíli v tom odstavcu na začátku výraz favors. To není něco exkluzivního, výhradního. To je prostě dává přednost, nebo, ale eh, je tam určitá podmíněnost tam není e, znovu třeba tu e, podmíněnost nějakým způsobem zdůrazněvat, takže mám pocit, že to je jasně ošetřeno. Jako favors e, není něco, jako že prostě bychom nic jiného nemohli přijmout, že jak si tvrdě trváme na určitém e, postupu. Je to prostě e, jenom uvedení toho, že dáváme něčemu přednost, ale nejsme v tomto směru nesměřitelní. Ještě jednou děkuji všem i komisi za ten text, který dostaneme, proto e, bude prostě potom prostě to bude všechno jednodušší a to, že jsme se dozvěděli, že devět expertů zjistilo, že třeba více ochránit práva spotřebitelů, jistě dobré. Děkuji, nikdo si nepřeje vystoupit, takže o tom budeme hlasovat zítra. Nyní se dostávám k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je bod číslo 7. Je to zpráva paní kolegyně Kastex, ta ovšem není přítomna, ale pokud jsem to správně pochopil, tak eh, text zprávy je již k dispozici. Kdo se toho ujme? Koordinátor, já jsem se to právě nyní dozvěděl, že byl zrušen let paní Kastex, takže proto zde nemůže být. Právě jsem se doslechl, že eh, dojde ještě tento týden ke schůzce nových zpravodajů, takže by bylo zajímavé, jak vypadá vědět, jak vypadá časový harmonogram, abych se toho mohl přizpůsobit. Takže k technickému procesu 14. čtvrtý bude od 11 do 12 schůzka stínových zpravodajů a lhůta pozměňovací návrhy je 19. 4. 12. 00, 23. 5. hlasování ve výboru a konečné hlasování 25. května. Prosím, paní Galo. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedající Chtěla jsem říci jenom pár slov, eh, protože že jsem stínovým zpravodajem za naši politickou skupinu pro tuto otázku a dovolte, abych začala konstatováním, že v roce 2010 <clears throat> experti řekli, že údaje na Facebooku byly eh, zveřejňovány těm, kteří používali cookies proto, aby eh, prostě eh, nalákali eh, Máme tady malý problém, protože tady není paní zpravodajka. Možná, že bychom tuto diskusi eh, přece jenom měli přesunout na dobu, kdy bude přítomná paní zpravodajka. Eh, dáme to stejně znovu na program našeho zasedání, ale to, co teď říkáte, je spíše skutečně jenom jako na nahrávku. Bude to dobré. Ano, samozřejmě, pane předsedo. Paní kolegyně Volis, prosím. Já jsem vás chtěla podpořit, pane předsedo Eh, protože eh, paní Wikstrom je stínovou a nemohla tady dnes být, eh, omluvila se, měla bych hovořit její jménem, ale byla bych skutečně ráda, kdyby se tyto věci řešily ve přítomnosti lidí, kterých se to opravdu bytostně týká. Kdyby pan Rabkaj byl schopen ji nahradit, ale to nemůže, protože když se taková věc stane krátkodobě, eh, není to možné, tak to prostě přeložíme. Příští týden tady bude mm, paní zpravodajka. Dobrá, to jsme zvládli tento bod a teď se dostáváme k bodu 8, ten budeme projednávat zítra. Bod 9 je neveřejná schůze. Eh, takže teď uděláme krátkou přestávku, než se všechno vypne. Tak právě mi řekli, že musíme přerušit naše zasedání až do 17 hodin. Sejdeme se tedy v 17 hodin. Souvisí to s tím, že je hlasování, která bylo, které bylo oznámeno na tento čas.